Příslušné maďarské eh, úřady eh, podali žádost na Rumanitu eh, Čabase Molnára, tento žádost bude se z ní zacházet podle jednacího řádu a bude to předáno výboru pro právní záležitosti. Právní výbor na svém zasedání 15. března